Uh, dear colleagues, uh, we begin on um, agenda point four. Vážení kolegové, zahájíme bod 14 na pořadu jednání. Vítám zde Roberta Gualtieriho, předsedu výboru Econ, přičemž půjde o kontrolu hotovosti při příchodu nebo při odchodu z Unie. Eh, já bych chtěl říci, že jsem velice rád, že jsme schopni takto dobře spolupracovat k těmto kritickým tématům. Takže jenom na úvod bych rád přivítal poslance výboru Ekon na zasedání výboru Libe. Jak jsem řekl, není to poprvé, kdy spolupracujeme podle článku 55 jednacího řádu, přičemž tato spolupráce umožňuje oběma výborům přispět a myslím si, že ta spolupráce je pocitována v kontextu celého toho boje proti terorismu a proti organizovanému zločinu. Slyšeli jsme to konec konců dnes dopoledne od komisaře pro bezpečnost. Je jasné, že musíme zatrhnout financování kriminálních činností, je potřeba ukončit zneužívání systému kriminálníky, což je prvotní účel tohoto návrhu. Teď bych rád dal eh, slovo Robertu Gualtierimu, aby tento bod uvedl. Prosím. Děkuji, Klode, je mi velkým potěšením zde být. Pro nás, pro všechny je to velkým potěšením, že se můžeme účastnit dalšího procesu podle článku 55 jednacího řádu s výborem Libe. Naše spolupráce byla excelentní v oblasti boje proti praní špinavých peněz a já jsem si jist, že spolupráce i v této oblasti bude rovněž výborná, co se tedy týká Eh, kontroly eh, peněz při příchodu na území EU nebo při odchodu z něj, eh, což je velice důležitá iniciativa za účelem řešení problému praní špinavých peněz a financování teroristických skupin, stejně tak jako daňových úniků a tak dále. Takže já bych bez zdržování rád dal, rád zahájil toto zasedání tedy projednání tohoto skvělého návrhu zprávy. Eh, děkuji. Teď bych s dovolením dal slovo spolu zpravodaji z výboru Libe, panu Lopezu Aguilarovi, Juanu Fernandovi. Máte pět minut. Děkuji, Claude. Eh, děkuji, Roberto, za eh, tuto příležitost představit návrh zprávy ohledně kontroly hotovosti při vstupu do Unie a při eh, opouštění území Unie. Chtěl bych poděkovat sekretariátu za to, že uspořádal toto zvláštní zasedání. Ono to není snadné dostat do jedné místnosti eh, poslance z Libe a z Ekonu, aby spolupracovali na velice relevantním tématu, které tedy dnes eh, je pod hlavičkou boje proti terorismu a Konkrétně eh, se jedná o boj s financováním eh, trestné činnosti související s terorismem, ale i s vážným přeshraničním zločinem. Toto je začátek dobré spolupráce mezi oběma výbory, eh, Libe a Ekon. Spolupráce je výborná, tedy mezi mnou a paní Delvo, která bude hovořit hned po mně Každý se zabýváme svými konkrétními tématy při práci na eh, tomto návrhu zprávy co nejrychleji a jak doufáme, i dále bude naše práce postupovat rychle. Boj proti terorismu, to je to zaštiťující téma zde, boj proti terorismu a organizovanému zločinu a řešení opatření na zastavení financování eh, trestné činnosti. Jinými slovy, Eh, budou zrevidována národní pravidla pro kontrolu hotovosti. Eh, toto opatření je v podstatě nařízení, to znamená, stanovujeme celounijní postup při kontrole hotovosti, ať už směrem do nebo směrem ven z Evropské unie. Eh, tím zajistíme řádné fungování vnitřního trhu na straně jedné, ale na straně druhé ochráníme evropské občany a firmy Eh, na frontové linii zde působí celní zprávy jednotlivých států. V rámci plnění tohoto eh, cíle kontrolují dopravu pasažérů a do, eh, kontrolují také zásilky zboží přes hraničně. Je potřeba posílit jejich spolupráci, abychom zabránili kriminálníkům, aby, aby obcházeli kontrolu hotovosti na vnějších hranicích EU prosinci 2016 eh, se Evropská komise chopila iniciativy a představila balíček opatření, která mají doplnit eh, vynucování právního rámce EU v oblasti praní špinavých peněz, nelegálních toků hotovosti a zajišťování a konfiskace eh, prostředků, což je prováděno v rámci závazku akčního plánu pro boj s terorismem a zejména s jeho financováním. Mezi těmito opatřeními eh, tady teď máme tedy návrh komise, aby se zlepšila existující, ex, ex, aby se vylepšilo existující nařízení z roku 2005 pro kontrolu eh, pohybu hotovosti směrem do nebo směrem z Evropské unie. Právní základ je článek 114 SFEU a Naším úkolem je přizpůsobit národní ustanovení v členských státech za účelem lepšího fungování vnitřního trhu. A pak je to také článek 33, kde hovoříme o posilování celní spolupráce mezi členskými státy a mezi, tedy mezi nimi vzájemně a mezi nimi a komisí. Navrhované změny ze strany komise zahrnují zpřísnění kontrol osob, které přicházejí do Unie nebo odcházejí z Unie, s alespoň 10 tisíci euro. To je ta prahová hodnota, tedy 10 tisíc euro, buď v hotovosti, a nebo v cených komoditách. které mohou být posílány poštovními zásilkami a nebo v rámci nákladních zásilek. Ty změny mají umožnit orgánům jednat i v rámci nižších částech, než je ten desetitisícový práh pro e, celní orgány. A to v případě, že existuje podezření na nějakou e, nelegální činnost. Zejména ten návrh rozšiřuje definici hotovosti také třeba na zlato a na jiné vysokohodnotové komodity, ale také například na předplacené platební karty, které zatím nebyly spřaženy s nějakým finančním účtem a aktuálně nejsou e, tou standardní celní deklarací pokryty. Případy nedoprovázené hotovosti jsou sem tím pádem do toho návrhu také začleněny. Ten návrh rovněž umožňuje kompetentním orgánům, aby dočasně zajistili hotovost, pakliže zjistí nějaké pohyby těch podprahových částek, to znamená částek pod tou prahovou hodnotou, o které jsem před chvílí hovořil, které zdánlivě souvisejí ať už eh, jakýmkoliv způsobem s nelegální činností. To také zatím tak není. Takže snažíme se aktualizovat a posílit působnost již existujícího nařízení. A nakonec tento návrh má rovněž za cíl zajistit uniformní používání kontrol tím, že budeme mít prováděcí pravomoci které budou delegovány komisi na základě kritérií rizikovosti, eh, na základě výměny informací, dále eh, komunikace, to je naprosto zásadní otázka, a na základě poskytování informací členskými státy komisi. To jsou ty aspekty, které eh, rozebere spolu s z výboru Ekon paní Delvo. Co se týká Eh, otázky eh, hotovost bez doprovodu versus hotovost s doprovodem, což je tedy otázka řízení rizik a hodnocení rizik. Co se týká opatření na splňování předpisů a posilování výměny údajů eh, prostřednictvím příslušného výměného systému a pak také toho mechanismu pro Evropské informační jednotky. To jsou tedy ty zásadní prvky v této diskusi. My jsme připraveni tuto složku posunout o další krok dál. Samozřejmě já a paní Delvo jsme vám k dispozici pro další otázky a paní Delvo by teď tedy doplnila eh, ten úvod do problematiky za Ekon. Děkuji. Děkujeme. Slovo má kolegyně Delvo. Merci, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vynikající spolupráci a zprávu svého spolu eh, zpravodaje. Já budu mm, prezentovat jenom eh, pozměňovací návrhy k eh, textu komise. Několik upřesnění článku 2 definice držitele peněz, to myslím, že usnadní aplikaci. K článku 3 informace, které jsou považované během deklarace, aby mm, kompetentní orgány mohly postupovat efektivněji. Článek 8 navrhujeme e, snížení lhůt, ve kterých příslušné orgány musí předat informace k e, těm deklaracím, e, k finančním spravodajským službám pokud je podezření, tak je eh, nutné to postup urychlit. Článek 13, sankce pro eh, ne, ne, mm, přiznání nebo eh, ne, nedeklarování hotovosti, to je v kompetenci členských zemí, ale jsou obrovské rozdíly v těchto sankcích. A mm, my jsme se domněli, že je třeba se vyhnout Mm, turismu v této oblasti. Ty sankce, kterou, které přijme členský stát, bude eh, mezi 20 a 40 procent té přepravované sumy. To jsou sankce za nedeklarování, to nejsou eh, sankce za potrestání zločinu, který mohl být eventuálně spáchan s, touto, s těmi, těmito penězi. Článku 15 eh, když jsou různé eh, vstupní státy, tak je nutné, aby eh, informace o tom přečinu byly sdíleny eh, všemi členskými státy a myslíme, že existuje systém výměny informací. Je to celní informační systém a my navrhujeme, abychom ho využívali a nesnažili se vytvářet nové struktury pro výměnu informací. Hmm k delegovaným a e, e, výkonným aktům, tak e, v příloze nařízení jsou definovány různé kategorie hotovosti, předplacené karty, šeky a podobně. Je třeba reagovat rychle, pokud se najde jiná cesta, jak dostat hotovost do ekonomiky, tak je nutné eh, Eh, definovat technická pravidla pro výměnu informací. Kromě naopak, co se týče kritérií, které definují řízení rizikám podezřelého chování, domníváme se, že se jedná o technickou otázku, ale je to velmi citlivá věc a my navrhujeme, aby ten, toto kritérium bylo stanoveno e, přenesenými pravomocemi, nikoli prováděcími. E, Další věc, která vyvolala diskuse také v radě, je otázka hotovosti, která je posílána poštou nebo jinak. Nyní tam není povinnost deklarovat a Mm, otázka je, zda by se to nemělo mm, stanovit. Eh, my jsme vyslechli argumentaci, existují s tím praktické eh, problémy pro takové eh, deklarování, kdo to musí udělat, je to ten odesílatel nebo ten příjemce, který může říct, že o ničem nevěděl. Pak um, orgány členských zemí, protože často Eh, se ty peníze dostanou do Unie přes jinou zemi, než do jaké jsou určeny. Takže my jsme tam nedali povinnost dek- v, te- v tom eh, nařízení toto mm, dát deklaraci, ale je tam revizní klauzulek eh, ohledně prověření toho, zda, eh, zda se by byla nejlepší eh, možnost že by to mělo začít platit tři roky po vstupu v platnost toho nařízení. Samozřejmě jsme otevřeni diskusy. Nemáme nějaké, nějaký zvláštní problém s některým z těchto tématů. Nyní prosím, eh, každý, všichni respektujte dvě minuty. Fulvio Martušelo. Děkujeme, děkujeme za tuto práci. Je to zajímavý návrh, který se mm, zabývá některými klíčovými problémy. v ehm, způsobu, jak se hotovost dostává eh, trestné činnosti. Máme tady právní stát, nikoli policejní stát této zprávě se musíme vyhnout eh, vytváření kultury podezřívání. My nechceme eh, ex zvláštní nenormální pravomoce, které by měly dostávat policejní síly nebo celní orgány. Mám na mysli případy, kdy ta přepravovaná částka je nižší než ten stanovený práh. V návrhu zprávy jsou e, věci jako podezření e, nebo možný záměr spáchat trestný čin překračování e, té hranice mezi právním státem a policejním státem je věc, ke které bychom měli přistupovat opatrně. My bychom měli stanovit jasné standardy, neměli bychom e, umožňovat policejním e, složkám Eh, aby si eh, přivlastňovali zvláštní pravomoci při trestním stíhání občanů a vyšetřování na základě prostého vyšetřování eh, podezření. Pokud chceme snížit ten limit z 10 tisíc, dobře, ale důležité je, abychom stanovili jasná pravidla, které stanoví jasný rámec Také je důležité, aby bylo soukromí, co se týče dat, eh, eh, uchovávání dat. Čistě jenom eh, vlastnictví hotovosti by nemělo být kriminalizováno. mé zemi hotovost je stále mm, způsob, eh, jakým, se, jakým, jakým probíhá převážná většina transakcí. Bohužel mnoho obchodů nemá eh, ani ten nejjednodušší syst, platební eh, systém elektronický. Mm, Bitcoin a virtuální měny jsou také problémem, protože Eh, mm, orgány bojící proti eh, mafii zdůrazňují, že toto mohou zneužívat eh, teroristické organizace. Je tady velká, jsou tady velké výzvy. Ehm, jak bránit tedy trestním činům pomocí těchto měn. Pan Adamov? Уважаеми господин председател, уважаеми... Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, hovořím za pana eh, Radeva, eh, který je zpravodajem za EPP. Omlouvá se, že nemůže být dnes zde. Během minulých let Evropská unie posílila bezpečnostní opatření. Především eh, opatření na boj proti financování terorismu a organizovaného zločinu, že jménem bezpečnostnější Evropy. Eh, co se týče eh, tady úpravy nařízení o kontrolách hotovosti a částky 10 000 eur, tak zde Evropa se ubírá správným směrem, protože kompetentní orgány budou mít eh, více pravomocí a zlepší se spolupráce mezi předmětnými orgány. Ale eh, to, co řekl stínový eh, zpravodaj, pokud jde o pátou směrnici praní špinavých peněz a financování terorismu, tak jakožto zpravodaj bych vás chtěl upozornit na to, že nesmíme zaměňovat ustanovení v pát, Eh, té směrnici se ustanoveními, které jsou v tomto textu, protože eh, toto se má navzájem doplňovat a to, musíme toto odlišení si uvědomit. Pan Radev se těší na další spolupráci mezi oběma výbory. Děkuji. Bernd Luke. Bernd Luke. Vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo, budu hovořit německy. Za EKR eh, chceme říci, že cíle eh, tohoto eh, nařízení, souhlasíme s nimi, ehm, samozřejmě v tom souhlasíme s ostatními frakcemi, že je důležité, aby zločinci, kteří eh, financují eh, svoje aktivity prostřednictvím eh, převodu hotovosti, takže je potřeba proti tomuto zasáhnout. Ale co se týče těchto opatření, která mohou být namířena proti nevinným občanům, kteří cestují do EU a mimo EU, tak se musíme soustředit na to, aby tato opatření byla rozumná, a když eh, to eh, porovnáme s eh, zacílením a s kýženým výsledkem. Co se týče tady těchto pravidelných formulářů, kde se musí vyplnit, zdali dovážím 10 tisíc dolarů do země, tak já se ptám, kolik lidí, kdo má nějaké zločinecké úmysly a kdo má u sebe 10 tisíc eh, euro nebo 10 tisíc dolarů, tak kdo zodpoví takovýto dotaz a kolik lidí tím vlastně chytneme a kdo bude přistižen. A protože tady je důležité, aby tady tento cíl, který máme, tak abychom dosáhli toho kýženého výsledku. A tady se obávám, že se to nestane. A chtěl bych eh, pohovořit podobně jako pan kolega Martušilo. Já si myslím, že by se to mohlo uplatnit jinak. Eh, mm, to podezření by mělo být ve středobodu eh, naší práce. Měli bychom upustit od těch pravidel pro vyšetřování či dotazy, protože to, kdy prostě každý musí uvést svoje údaje a měli bychom posílit pravomoci celních úřadů, aby vždy na počátku bylo eh, podezření. My si myslíme, že eh, kontrola těch, kteří nejsou eh, podezřelí, že není tak, tak užitečné. A společně s ostatními stínovými zpravodaji jsme předložili návrhy jsou to návrhy, které předložil taky náš eh, zpravodaj. Já eh, vítám, že sínový zpravodaj tedy pardon, zpravodaj posílil některé definice a myslíme si, že je důležité, abychom se nesoustředili pouze na hotovost, ale také na jiné cenosti ale nahlížím kriticky na to a není mi to úplně jasné, jak by to potom fungovalo v praxi. E, protože třeba e, někdo má Rolexky, e, diamantové hodinky a jestli takováto osoba s těmito hodinkami bude automaticky podezřelá protože se má za to, že to může být speněženo. A chtěl bych se tedy eh, zeptat, jestli třeba když eh, má někdo nějaké diamanty mm, sebou a nebo když třeba někomu najdeme eh, v zavazadle předplacenou platební kartu, tak jak to bude fingovat, protože pokud to není nějaké zdůvodněné eh, podezření, tak potom ty úřady nemají vůbec eh, právo žádat o ukázání takovéhoto, eh, takovéto cenosti, takže je potřeba mít takovéto kontrolní mechanismy. Děkuji vám mnohokrát a nyní pan Dalton za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajům eh, za tento dokument. Je to komplikované, když dva výbory musí spolupracovat. Já jsem si vědom, že to předchozí nařízení o kontrolách hotovosti, tak eh, to eh, obnášelo 100 tisíc eh, ohlášení a 10 tisíc porušení, takže se jednalo o téměř 200 milionů eur. Současné nařízení začíná teprve fungovat, ale samozřejmě zločinci se tomu přizpůsobují a my rovněž musíme. Co se týče boje proti praní špinavých peněz a boj proti financování vyšetřování eh, zločinu, tak eh, si myslíme, že tento eh, dokument je určitě velmi užitečný a také co se týče definice hotovosti. Rozšíříme-li tuto definici hotovosti, musíme být obezřetní a ta rovnováha, o které hovořilo EPP, byla důležitá. Musíme se soustředit na jednotlivce, kteří mají legitimní právo přes hranice toto převážet a musíme to dát do definice protože my se tady snažíme eh, chytit eh, příčinu ty, kteří chtějí obcházet eh, právo. Musíme být proto velmi obezřetní abychom ehm, prostě tímto neomezovali ti, kteří legitimně převáží hotovost. Já jsem slyšel příběhy těch, kteří eh, sebou eh, vezou zcela legitimně hotovost a měli problémy. Proto je potřeba, abychom měli rovnováhu a zde v tomto budete mít podporu od EKR. Co se týče proporcionality, Eh, zali tam mají být zahrnuty třeba předplacené platební karty, tak eh, musíme si položit otázku, zali je to opravdu eh, přiměřené a potom, co se týče té hotovosti bez oprovodu vlastníka, tak já si myslím, že rozšířit ty informace ohledně E, zveřejnění e, peněžní hotovosti bez doprovodu, tak to určitě užitečné. Musíme e, v rámci stínových zpravodajů hovořit také o té lhůtě. Někteří chtějí delší lhůtu a musíme se snažit o to, abychom mm, to nestěžovali těm nevinným osobám. Některé aspekty se zde Eh, soustředí na interinstitucionální otázky, eh, než by řešili tu otázku, která je cílem tohoto dokumentu. Omlouvám se, my musíme skončit eh, ve 13.10, ale já jsem nemluvil snad příliš dlouho. Tak prosím, máte ještě 40 sekund. A mohu prosím dokončit svoje vystoupení? Ano, děkuji. Já jsem vás neslyšel, že jste říkal dvě minuty. Omlouvám se. A chtěl bych říci, eh, členské státy eh, jak to vypadá se vztahem s finanční eh, spravodajskými jednotkami Jedlštáby, tedy byla okázka proporcionality a subsidiarity. Děkuji. A za ALDE a za Econ, Nils Torvalds. Tady jsme měli dobrý příklad toho, co to znamená okrádat nás o čas. Děkuji, já budu velmi hm, stručný. Jsem si vědom že e, toto je velmi obtížný úkol pro každého, e, protože v komiksech e, tam můžeme jednoduše identifikovat, kdo je ten zločinec, protože má tu pásku přes oči, ale ve skutečném životě je to komplikované je důležité tedy, jak komise a spoluspravodajové se snaží eh, vyřešit ten skutečný problém, který máme, a to je nedostatek informací ve všech eh, aspektech. Potřebujeme více spolupráce mezi těmi eh, mm, jednotkami finančních spravodajských služeb. A mm, samozřejmě veškerá iniciativa je vítaná v této oblasti. Předchozí řečníci eh, hovořili o hotovosti bez doprovodu, já mám na to stejný názor. My si nyní procházíme zprávy a pracujeme eh, společně na jednotlivých pozměňovacích návrzích, které by měly být co neefektivnější. A já vám dávám 15 sekund k dispozici pro vás ostatní. Okay, we a nyní dostane slovo paní Barbara Kapel, prosím. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, já jsem ráda, eh, že jsem tedy dostala těch 50 sekund. Budu hovořit eh, stručně. To nejdůležitější bylo řečeno. Tady tento návrh zprávy je eh, značné obohacení či doplnění pro lepší eh, definování tohoto eh, nařízení z roku 2005. Já jsem stejného názoru jako předřetnici, že potřebujeme dobr, jasné parametry, co se týče harmonizace, co se týče povinnosti olašování a sankcí. A co je pro mě důležité, že aby tady byla ta otázka proporcionality, tato zásada, protože Eh, pokud rozšíříme eh, definici z hotovostí na cenosti a na zlato, tak eh, co se stane takovéto osobě, která má zlaté hodinky, cestuje s těmito hodinkami, ani neví, kolik to stojí. Takže musíme posílit ten moment té, toho podezření, nebýt tedy byrokratičtí, ale měli bychom mít lepší kontroly a ale vždy posílit tu zásadu přiměřenosti. Eh, kde tedy je, ta, kde tedy je to eh, podezření eh, tady tu hranici 10 tisíc euro a to musíme prověřit. A kde prostě není podezření, takže zásada proporcionality. Je důležité, abychom lépe kontrolovali peněžní toky, stejně tak jako v té předchozí zprávě a to my určitě podporujeme. Prosím, paní Gomeš ten, ta skutečná výzva, výzva bude potom eh, provádění, eh, protože si myslím, že eh, to nebude věc eh, eh, vážná, protože co se týče PNR a boj proti terorismu, tak členské státy tam zapomněly dát kontrolu soukromých letadel. Většina eh, hotovosti se pere prostřednictvím kleptokracie v Evropské unii a, docha- a vlastně se to sem dostává na palubě soukromých letadel do Evropy. Já jsem slyšela, že to je eh, mimo eh, směrnici o poštovních eh, službách, že se tím toto směrnice nezabývá. A znamená to i takové služby jako Western Union, protože když se podívám na ty eh, portugalské jednotky pro finanční spravodajské služby, tak oni mají eh, největší starosti, pokud je o Western Union. Takže je to uvnitř nebo ne? A potom, co se týče hotovosti a ceností, eh, kontroluje to někdo a e, co se týče těch e, svobodných e, přístavů, které existují v rámci EU, ty bezcelní přístavy, tak jsou také zahrnuty do těchto tras? Dobře, máme dvě minuty pro naše spoluspravodaje. Prosím, kdo chce začít? Oba, prosím. Takže to uděláme naopak, nejdřív bude paní Delvo. Uh, Děkuji, já bych pouze vyjasnila, že šperky nespadají mezi ty cené kovy, takže se nebojte, můžete mít na rukou tolik Rolexek, kolik chcete. Protože v příloze se pak definuje, co se považuje za ekvivalent eh, hotovosti. Poštovní služby do toho spadají, ale není povinnost nic, nic jak si eh, přiznávat. Nakonec většina byla pro nezahrnutí eh, povinného prohlášení o poštovních zásilkách, takže to je něco, co budeme muset, eh, co budeme muset řešit. A pokud vím, tak soukromá letadla by měla podléhat celním kontrolám. Bitcoin. To je samozřejmě něco, co je problém, ale to není hotovost, takže proto to tam nespadá. Každopádně se těším na dobrou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji, pan López Aguiar. Ano, já budu velice stručný. Jak právě říkala kolegyně Delvo, bereme na vědomí všechny obavy, které jsou legitimní a samozřejmě sdílíme obavy ohledně dopadu na běžné občany což nes, kteří nesmí být předmětem jaksi podezření za každou cenu. Nicméně ta iniciativa musí velice přesně o tomto hovořit, protože tam nejde o šperky nebo hodinky, co máte zrovna na ruce, nebo to, že by běžná zavazadla měla najednou procházet celní kontrolou. Je potřeba se soustředit na velké částky, a třeba na e, zlaté cihly. My jsme hodně diskutovali o těch předplacených kartách, protože zaznělo, bylo oznámeno, že toto se masivně zneužívá jakožto způsob, jak obejít aktuální rozsah tohoto nařízení. Ale Každopádně myslím si, že zde ponecháme manévrovací prostor. A samozřejmě budeme také připraveni spolupracovat a zohledňovat všechno to, co zaznělo, je to velice rozumné a bude čas přijít s rozumnými kompromisy. Děkuji vám. Děkuji. Tím jsme eh, vyčerpali eh, pořad jednání. Abych jenom řekl, že termín pro pozměňovací návrhy je 25. října v 15 hodin pro jednání pozměňovacích návrhů 21. listopadu a hlasování v obou výborech 4. prosince. Děkuji všem kolegům eh, z výboru Econ a Libe a děkuji spolupředsedovi Gualtierimu, přičemž spolupráce bude mezi námi pokračovat a zasedání výboru LIBE bude pokračovat ve 14 hodin. Děkuji vám, kolegové, za pozornost.